Buon pomeriggio. you have to learn another, another word tonight. <laughs> This afternoon. Přeji vám všem hezké odpoledne. Per ripassare la lezione, buongiorno a tutti. Ještě jednou vám přeji hezký den. Začínáme se zasedáním našeho výboru pro dopravu a cestovní ruch. Chtěl bych poinformovat naše kolegy, že u tohoto zasedání bude probíhat web streaming. Já si myslím, že všichni víte, co toto slovo znamená. Což znamená, že musíte dávat pozor a soustředit se na to, abyste vypadali překrásně. Poprosím kolegyně a kolegy, aby přijali pořad jednání a potom schválíme zápis ze schůze konané ve dnech 20. až 22. ledna 2009. Nedostal jsem k tomu žádné připomínky, ale samozřejmě máte možnost se k tomu vyjádřit až do konce naší dnešní schůze. A i hned se dostaneme k bodu 3. A zvláštně těší, že mohu přivítat Petra Bendla, českého ministra dopravy je také úřadujícím předsedou Rady pro dopravu. A s ním budeme během tohoto půl roku spolupracovat. Bude následovat výměna názorů, ale napřed se chceme spolu seznámit a hovořit také o organizaci našich eh, prací během tohoto půl roku. Já vám nechci brát čas dalšími úvodními poznámkami. Úřadující eh, předseda, jak vidíte, je u nás, pan Petr Bendl, český minister dopravy, k nám promluví a kolegové potom budou mít možnost zareagovat na jeho slova. A doufám, že takto budeme pracovat velmi efektivně. Prosím, máte slovo. Dobrý den, vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, dámy a pánové. Je mi ctí a potěšením, že zde dnes mohu být s vámi, abych představil výboru pro dopravu a cestovní ruch priority českého předsednictví v oblasti dopravy. Jsem novým ministrem dopravy České republiky. Pro naši zemi má doprava od nepaměti zvláštní význam. Po staletí se totiž u nás křižovaly nejvýznamnější obchodní cesty. Po pádu železné opony a potom se vstupem do Evropské unie jsme se k našemu přirozenému dopravnímu postavení znovu vrátili. Mimochodem, po 8 let jsem byl hejtmanem středočeského kraje, který se zařadil mezi 10 dopravou nejzatíženějších evropských regionů. Vzhledem k historickému handicapu teprve v posledních letech budujeme moderní dopravní infrastrukturu. Přesto některá prvenství v dopravě máme. Hromadná doprava v Praze denně přepraví dvakrát více cestujících, než kolik má obyvatel. A abych zmínil také cestovní ruch, máme jednu z nejhustších sítí značených turistických tras na světě. Zároveň doufám, že nebudeme mezi prvními, kteří z pokynu pana prezidenta Sarkozyho dopravně odsouvají výrobu automobilů z České republiky do, zpět do Francie. Věřím, že najdeme nějaký vzájemný způsob, jak věci vyřešit. Rád bych přispěl k tomu, abychom se v době našeho předsednictví s vaší pomocí přiblížili společným cílům v oblasti dopravy. Velmi dobře si uvědomujeme váš omezený kalendář na rok 2009 a proto se pokusíme dosáhnout maximálního pokroku a co nejvyššího počtu dopravních témat do červnových voleb do Evropského parlamentu. Česká republika si spolu s Francií a Švédskem stanovila priority v rámci 18-měsíčního programu. V odvětví dopravy se tato tři předsednictví dohodla zaměřit se na tři průřezové cíle. Udržitelnost a konkurenceschopnost dopravy, bezpečnost jednotlivých druhů dopravy a vývoj inteligentních dopravních systémů. Dalším důležitým bodem českého předsednictví v oblasti silniční dopravy je úprava pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční dopravě. Odvětví silniční dopravy se za poslední roky značně změnilo. Překážky vstupu na tento trh jsou nízké, což vedlo k rozšíření šedé zóny mezi zaměstnanými a samostatně výdělečně činnými řidiči. V důsledku toho nám komise předložila novelu směrnice 2002 15 která má zabránit fenoménu nepravých samostatně výdělečně činných řidičů a více podpořit podnikatelského ducha skutečně samostatně výdělečně činných řidičů. Rada zahájila práci na tomto právním předpisu za našeho předsednictví a já upřímně doufám, že, nám, že se nám podaří společně v této problematice dosáhnout co možná největšího pokroku. Dovolte mi teď říct několik slov k eurovinětě. Jedná se o poměrně složitou problematiku. Na jedné straně stojí zájem postupně do odvětví silniční dopravy začlenit zásadu znečišťovatel platí, na druhé potom technická proveditelnost takového systému. Nový návrh komise zaměřený na internalizaci vnějších nákladů přináší do problematiky spoplatnění pozemních komunikací zcela nový rozměr. Je třeba si ujasnit, jakými prostředky dosáhneme z hlediska životního prostředí nejlepších výsledků. Všichni jistě vítáme hlavní myšlenku systému poplatků, který by mohl podnítit provozovatele silniční dopravy, aby používali ekologičtější vozidla, volili méně přetížené trasy a účinněji využívali infrastrukturu. Na druhé straně však za znečišťování ovzduší a přetížení dopravy není odpovědná pouze komerční doprava. Chápeme tento princip jako perspektivně správný, nicméně se domníváme, že je nutné přistoupit realisticky k možným dopadům. Může například dojít ke zvýšení přepravních cen aniž bychom účinně snížili znečišťování a kongesce. Jsem si plně vědom složitosti této problematiky a tak budeme intenzivně usilovat o dosažení vyváženého koncenzu. Proto plánujeme věnovat této významné iniciativě během našeho předsednictví značný čas a pozornost. České předsednictví má za to, že jedním z hlavních úkolů Evropské unie je schopnost konkrétně reagovat na potřeby a obavy občanů. Těší mě, že jsou připraveny dva návrhy, které se zabývají zejména těmito potřebami a obavami. Aby si cestující snadno uvědomili svá práva, pokud dojde k problémům při cestování jakýmkoliv dopravním prostředkem, je třeba společný soubor zásad platný pro všechny druhy dopravy. V minulých letech jsme přijali právní předpisy týkající se práv cestujících v letecké a, letecké a železniční dopravě. V rámci třetího balíčku zaměřeného na námořní bezpečnost jsme nedávno dosáhli dohody s parlamentem o návrhu nařízení o odpovědnosti dopravců k cestujícím po moři a na vnitrozemských vodních cestách v případě nehod. Myslím, že bychom měli tento projekt dokončit a vynaložit veškeré nezbytné úsilí, abychom ke stavbě, kterou v zájmu našich občanů kousek po kousku budujeme, přidali poslední dva kameny. První z těchto dvou návrhů se zabývá právě cestujících v autobusové a autokarové dopravě. Návrh se soustředí na tři hlavní důležité oblasti. Cestující s omezenou schopností pohybu a orientace, odpovědnost provozovatele autobusové dopravy v případě smrti nebo zranění cestujících a ztráty nebo poškození zavazadel a odškodnění v případě zrušení nebo spoždění cesty. Druhý návrh se týká práv cestujících při cestování po moři a na vnitrozemských vodních cestách. Návrh v zásadě obsahuje ustanovení pro osoby s omezenou schopností pohybu, povinnosti dopravců v případě zrušení spoje nebo jeho spoždění, povinnost informovat cestující při cestování po moři a na vnitrozemských vodních cestách o jejich právech a samozřejmě vyřizování stížností. České předsednictví doufá, že rovněž v těchto případech se během následujících šesti měsíců podaří dosáhnout podstatného pokroku. Zmínkou O návrhu k právům cestujících v námořní dopravě jsem již de facto přistoupil k tomu, abych vám seznámil s českými prioritami v oblasti námořní dopravy. Jelikož jsme vnitrozemskou zemí, naše technické znalosti v této oblasti jsou méně rozvinuté. Jsme tudíž velice vděční následujícímu švédskému předsednictví, se kterým úzce spolupracujeme a které nás plně podporuje. Co se dále námořní oblasti týče komise přijala sdělení o strategických cílech a doporučeních pro politiku námořní dopravy evropské unie do roku. two thousand and eighteen toto sdělení komise prezentuje hlavní strategické cíle evropského systému námořní dopravy do roku two thousand and eighteen a určí klíčové oblasti činnosti evropské unie v širším kontextu dopravní politiky eu a integrované námořní politiky evropské unie. Rovněž Evropská komise vydala sdělení k evropskému námořnímu prostoru bez bariér, které odpovídá hlavnímu motu českého předsednictví odstraňování bariér. K oběma sdělením předloží české předsednictví závěry rady. Mezi české priority v průběhu šesti měsíců patří také, patří také problematika letectví. Jak jistě víte, začátkem července minulého roku předložila komise balíček různých návrhů zabývajících se změnami stávajících právních předpisů týkajících se jednotného evropského nebe. Cílem je lépe dosáhnout toho, oč bylo usilováno již při prvním balíčku týkajícím se jednotného evropského nebe z roku 2004 a to zřídit nový modernizovaný systém uspořádání letového provozu a zvýšit tak efektivitu letů v Evropské unii a zlepšit dopad leteckého odvětví na životní prostředí. Za druhé, realizovat program SESAR, výzkum v oblasti uspořádání letového provozu v rámci projektu jednotného evropského nebe, jenž by měl poskytnout budoucí technologii, která je nezbytná pro modernizaci uspořádání letového provozu. Všichni víme, jak jsou tyto návrhy, které se zaměřují na otázku zatížení kapacity infrastruktury důležité. Jakmile vstoupí tento legislativní balíček v platnost, budeme schopni zabránit roztříštěnosti uspořádání letového provozu, která znemožňuje optimální využívání kapacity a zbytečně letectví finančně zatěžuje. To zároveň přispěje ke zlepšení bezpečnostních požadavků a ke snížení emisí CO2 v tomto důležitém odvětví. České předsednictví hodlá pokračovat v práci francouzského předsednictví, díky které jsme na poslední zasedání Rady ministrů pro dopravu, telekomunikace a energetiku mohli dosáhnout obecné schody nad technickými aspekty novely nařízení o jednotném evropském nebi a částečného obecného přístupu k novele nařízení EASA. Rádi bychom ve spolupráci s parlamentem dospěli u obou legislativních návrhů k dohodě v prvním čtení. Již jsme zahájili jednání se zpravodajem Mariánem Žánem Marinesku a shodli jsme se na tom, že dohoda v prvním čtení je jediný způsob, jak tuto významnou problematiku uzavřít do voleb do Evropského parlamentu. Rádi bychom rovněž na březnovém zasedání Rady ministrů pro dopravu, telekomunikace a energetiku zasáhli schválení hlavního plánu SESAR. Budeme se také zabývat horizontálními otázkami. Komise nedávno prezentovala návrh novely nařízení z roku 2006, kterým se stanoví druhý program Marco Polo pro poskytování finanční pomoci společenství za účelem zlepšení vlivu systému nákladní dopravy na životní prostředí. Tento program je jedním z nástrojů na snížení přetížení silniční dopravy a je součástí koherentní strategie Evropské unie v oblasti dopravní politiky. Plně sdílíme názor komise i Evropského parlamentu, že pokud jde o přechod na jiný druh dopravy a zamezení dopravy, druhý program Marco Polo zcela nesplňuje cíle stanovené v tomto nařízení. Stručně řečeno, máme k dispozici program financování ve výši zhruba 450 milionů eur, přičemž se využilo pouze 73 dostupného rozpočtu. Proto vítáme návrh komise pozměnit původní program tak, aby se zvýšila jeho efektivita a aby se stimulovaly žádosti o financování. A to tím, že se zvýší účast malých podniků, zejména společností poskytujících vnitrozemskou vodní dopravu. Tyto cíle považujeme za zásadní a máme v úmyslu věnovat jim během českého předsednictví značný čas. S cílem urychlit postup jednání již byly navázány a neformální kontakty se spravodajem panem Ulrichem Stockmanem. Než skončím svoji prezentaci, dovolte mi pronést několik slov o budoucím plánování projektů týkajících se transevropské sítě v oblasti dopravy TNT. Na pozadí obecné hospodářské krize jsou investice do infrastruktury stále důležitější, a to nejen proto, aby se zlepšily a modernizovaly dopravní sítě, ale i proto, aby se stimulovala zaměstnanost a hospodářský růst. Velká skupina členských států EU zřídila takové programy investic na národní úrovni, na úrovni EU bychom měli najít co největší prostor pro podporu kvalitních dopravních projektů, které přinesou pozitivní efekt v oblasti zaměstnanosti i ekonomického růstu a zároveň prováží rychle rozvíjející se regiony. Nové spojení mezi baltskými a jadranskými regiony je jedním z příkladů. V Evropském plánu na hospodářské oživení, který prezentovala Evropská komise v prosinci roku 2008, Komise ohlašuje zahájení výzvy k předkládání návrhů na projekty týkající se transevropské dopravy ve výši 500 milionů eur. Konečně komise již zveřejnila zelenou knihu o budoucnosti TNT. Na obě iniciativy se těšíme a v rámci českého předsednictví se jimi budeme v radě přednostně zabývat. Tak, abychom dosáhli účinků, které budou co nejrychleji stimulovat naše ekonomiky. K zelené knize o budoucnosti TNT bychom za našeho předsednictví rádi iniciovali přijetí závěrů Rady. Pokud jde o silniční dopravu, čekají nás dva hlavní úkoly. Prvním je dokončit proces rozhodování o tzv. silničním balíčku. Druhým je pokračovat v jednání o novele směrnice o eurovinětě. Co se týká silničního balíčku, doufáme, že všechny zúčastněné strany projeví jistou flexibilitu, aby bylo možné rychle dosáhnout dohody o těchto pro evropský dopravní průmysl nesmírně důležitých návrzích. Prostřednictvím těchto dokumentů usilujeme o zlepšení podmínek pro podnikání a snížení administrativní zátěže jak pro provozovatele silniční dopravy, tak samozřejmě pro úřady. Jejich přínosem by mělo být též omezení narušování hospodářské soutěže a zajištění toho, aby provozovatelé silniční dopravy více dodržovali předpisy v sociální oblasti a pravidla bezpečnosti silničního provozu. Vím, že postoje Rady a Evropského parlamentu se příliš neliší. Je samozřejmě třeba vyřešit hlavní politickou otázku týkající se otevření trhu a rád bych vás požádal, abyste hledali optimální řešení s přihlédnutím k rozdílné ekonomické situaci dopravců v různých členských státech Evropské unie. Domnívám se, že přijetí celého balíčku se neobejde bez citlivého kompromisu v této otázce s cílem urychlit postup jednání projednávání již byly navázány neformální kontakty s oběma zpravodaji, a to jak s paní Silví Adrianou Cikau, tak s panem Matějem Grošem. Než zakončím svoji prezentaci, dovolte mi pronést několik slov o budoucím plánování. Eh, a poděkoval bych vám za vaši trpělivou pozornost. České předsednictví si je vědomo, že nebudeme mít k dispozici celou dobu našeho šestiměsíčního předsednictví. Abychom završili všechna témata projednávaná ve spolurozhodovacím procesu se současným složením Evropského parlamentu. To znamená, že Rada a parlament musí mezi legislativními návrhy, které má před sebou, společně určit priority a rozhodnout, které z nich by měly být uzavřeny před koncem mandátu současného parlamentu. Zároveň to i znamená, že musíme spojit veškerou svou energii a spolupracovat co možná nejefektivněji. Ubezpečuji vás, že nedáme prostor pověstnému českému kverulanství, ale uplatníme naopak pověstnou českou schopnost najít rychle schudná řešení. Nyní jsem vám plně k dispozici a rád odpovím na vaše případné otázky. Každopádně doufám, že během českého předsednictví budeme mít další příležitosti v této diskuzi o problematice pro nás tak důležité problematice dopravy pokračovat. Děkuji vám za trpělivost i za pozornost, kterou jste mi věnovali. Grazie, grazie signor ministro. Eh, děkuji, děkuji pane ministře. My jsme si se zájmem vyslechli vaši poslední výzvu, což znamená, že všichni chceme pracovat skutečně efektivně a to až do konce tohoto volebního období. To nám leží stejně na srdci jako vám. A chtěli bychom a o tom vás mohu ujistit, nalézt řešení a to ku prospěchu evropských institucí, které zde zastupují. Otvírám první kolo. EPP se přihlásila Děkuji, děkuji za eh, tento hezký úvod. Přeji vám hodně štěstí a určitě rádi budeme s vámi spolupracovat. Česká auta jsou vynikající a jak technologicky, tak řemeslně jsou vyrobena velmi dobře. A když vy budete takto provádět předsednictví v rámci dopravy, tak si myslím, že to společně povede k obrovskému úspěchu. Já bych vás chtěl podpořit, podpořit v tom bodě, že byste se měl koncentrovat reagovat na to, co má být teprve utvořeno. A má frakce má dvě body které jsou pro nás důležité, kde bychom chtěli docílit úspěchu. Za prvé eh, balíček o takzvané groš ticket, tikal. To je velmi důležité, protože musíme mít bezpečnost pro jednotlivé dopravce. Musíme mít dostatek úprav, ale ne nadměrnou regulaci. A e, důležitá je také ta úprava kolem těch 12 hodin pro řidiče autobusů. To je důležité, abychom tady měli jasnost pro takzvaný střední stav a vy jako Česká republika víte, co jsou to zástupci středního stavu. Tolik té první věci. A druhá věc, eh, to je zpráva Marinesku, Single European Sky. Když se nám eh, nepodaří to všechno zvládnout eh, i EASu, tak si myslím, že to bude mít tragické důsledky, protože ztratíme jeden rok. A z ekologických důvodů, z, na, eh, z důvodu nákladů, chceme mít skutečně vysoké jednotné nebe. A z toho důvodu nepotřebujeme pouze návrhy pro Single European Sky, ale potřebujeme také návrhy, které se budou týkat Evropské agentury pro bezpečnost leteckého provozu. Existují také jiné problémy, jako například zpráva našeho eh, kolegy, eh, kterou budeme také číst. To jsou mé priority. Ale co není pro nás prioritou, teda mé frakce, to je euroviněta. A to ze dvou důvodů. My chceme tady přeci argumentovat politicky, není-liž pravda, a to ze dvou důvodů. Za prvé, podíváte-li se na to, jak vypadá e, situace spedičních podniků ve všech evropských státech, tak vidíte, že tato situace je závažná a e, podniky e, propouštějí zaměstnance ve velmi komplikované situaci a z toho důvodu je zapotřebí mít revizi. Kafi neexistuje žádná nutnost eh, konat rychle, protože eh, jsme začali teprve před několika lety, takže nemusíme kvaltovat. Důležité je udělat něco, co bude správné, protože pro špedici, špedice je jádrem hospodářství a když začneme špatně, tak to bude nesprávné. Eh, liberálové říkají, že náklady na různé zácpy nejsou správné, protože je zapotřebí mít správnou infrastrukturu. Někde ta situace byla zanedbána. A z toho důvodu, protože neexistuje odpovídající infrastruktura, tak se zatěžují špeditéři s různými odvody. A víceméně si vytváří příjmy jenom z toho titulu, že provedli nějakou chybu. To je jedno, na čem se eh, dohodne výbor pro dopravu, ale v každém případě rada by měla pečlivě zvážit, co dělá. A z eh, environmentálních důvodů nemusíme toto eh, probíhat velmi rychle, protože my máme dost času, dokonce několik let a musíme pečlivě probírat toto dosie. Je důležité nestřílet velmi rychle od pasu, ale v důsledku komplikované situace s expedičního oboru, se spíš zaměřme na správné rozhodnutí. A poslední eh, poznámka, eh, my se chceme také zabývat pravedly eh, cestujících, ale napřed se musíme podívat na to, co dělají všechny strany. Nesmíme to přehánět. Musíme vidět také zájmy dopravců automobilových autobusových a z toho důvodu musíme velmi přesně o těchto právech cestujících hovořit. Pan kolega Martiny o tom hovořil velmi správně. Ano, práva cestujících, ale vyvážená. Takže eh, to, co bude víceméně už v závěru, to bychom měli uzavřít a všechno ostatní pečlivě přeskoumat. Děkuji. Thank you, President. I, thank the President in Děkuji, eh, pane předsedo. Eh, děkuji eh, panu úřadujícímu předsedovi rady za jeho úvodní slovo. Když už tak jenom proto, že vlastně konečně dostal z George Jarzembovského, co si skutečně myslí o eurovinětě. Je to velice zajímavého poslouchat, protože pokud je o jednotné evropské nebe, tak cituji, tak abychom pomohli životnímu prostředí, tak to potřebujeme, ale pokud jde o Eurovinětu, tak to vlastně nechceme. On říká, největší znečišťovatele eh, jsou kamiony, ale ty nechceme moc omezovat. Takže tam kolega eh, má trošku eh, neucelený postoj. Pane ministře, vy jste tady asi poprvé v parlamentu, zatímco my s Georgem pracujeme hodně dlouho, takže jsme zvyklí na to, že každou chvíli říká něco jiného, takže opravdu být vámi nejsem tak úplně překvapen. Eh, s vaší prezentací eh, bych vlastně nemohl nesouhlasil. Je to spíš takový jako dlouhý nákupní seznam všech těch různých témat, která byste rádi vyřídili a já vám přeju hodně úspěchů. Doufám, že to zvládnete, pane úřadující předsedo. Když to zvládnete, tak by to opravdu bylo impozantní a na české předsednictví by se vzpomínalo zajisté v dobrém a hodně dlouho. Ale já si myslím, že je důležité snažit se e, rozhýbat debatu alespoň v některých otázkách. My samozřejmě vítáme vaše přání ukončit e, jednotné evropské nebe a eurovinětu, to samozřejmě ano, a také váš důraz na práva cestujících. Asi e, v, nám prominete trochu cynismu, pokud jde o práva cestujících, protože tam eh, máme eh, takovou eh, pěknou legislativu u leteckých cestujících. A když se podíváte na historii, tak vidíte, že letecké firmy našly spoustu děr v té legislativě a spoustu důvodů neplatit pasažérům, než bychom si bývali schopni byli, představ, byli schopni představit. Takže já bych vás požádal, že pokud budeme klást důraz na práva cestujících, tak to musí být zcela neprůstřelným způsobem. A nesmí to dát dopravcům prostor k tomu, aby se vykroutili ze svých povinností. Tak, jako tomu bylo v leteckém průmyslu, je eh, zřejmé, že tam se to dělá při každé příležitosti. Pokud jde o eh, té dohodě o druhé fázi se Spojenými státy, my s vámi samozřejmě souhlasíme, ale problém není ten, že bychom nesouhlasili s vámi tady, ale problém je, co se děje na druhé straně Atlantiku, jestli oni s vámi souhlasí tam. Tam ta otázka už je otevřená dlouhou dobu a e, víme, že ten problém e, není nezbytně na této straně Atlantického oceánu, níž na té druhé straně. A nevím, co české předsednictví e, může udělat na to, aby eh, v Američané eh, přicházeli na ta vyjednávání s trošku méně zaujatým postojem. Také jste hovořil o bezpečnosti silničního provozu a, a akční plán o městské mobilitě. Pokud jde o bezpečnost silničního provozu, tak pokaždé, když tento parlament eh, mm, o tom hovoří, tak my, my vždycky to podporujeme, jsme proto nadšení. Kdo blokuje jakýkoliv pokrok v oblasti bezpečnosti silničního pokroku? Členské státy, rada, protože členské státy se nechtějí eh, vzdávat eh, různých pravomocí, které mají. Ano, my s vámi budeme spolupracovat, pokud je o bezpečnost silničního provozu, ale zcela vážně bych vám eh, nabídnul, navrhnul, a můžete, můžeme to říct i o ostatních tématech, jako je například ta železniční dopravní síť, že nejdříve musíte dostat svoji vlastní stranu eh, za sebe, než eh, budete vyjednávat s parlamentem. Pane předsedo, tady by to bylo eh, snadné. Mnohem obtížnější bude shodnout se s vašimi kolegy kolem stolu na radě. My s vámi budeme spolupracovat k tomu, abychom dotlačili komisi v oblasti toho akčního plánu městské mobility. Zatím to neudělala vždycky Eh, hovoří o tom, že oni mají právo na iniciativu? Dobře, dobře, ať ho vykonávají. Ať předloží nějaký akční plán pro městskou mobilitu. A možná společně bychom na ně mohli tlačit, aby si oni vyřešili své interní sváry a už s nějakým plánem přišli. Závěrem jste řekl, že musíme spolupracovat a eh, všechno spláchnout co nejrychleji v té omezené době, která nám zbývá. Socialistická frakce je připravena s vámi eh, spolupracovat. Eh, moji zpravodajové, stínoví zpravodajové, já sám jsme připraveni se maximálně snažit spolupracovat s českým předsednictvím na eh, dosažení jeho cílu. Ale opět takovéto upozornění ministra zdravotnictví je, jsme připraveni to s vámi dělat, ale otázkou je, jestli to jsou připraveni dělat i ostatní členové rady. Sterks. Dank u wel, voorzitter. Eh, meneer de voorzitter van de Raad, bedankt voor uw uiteenzetting. U heeft een overzicht. Děkuji, Daarvan kan rondkrijgen of kan vooruitbrengen. Ik denk dat dat al een hele prestatie is. Děkuji za to. Myslím si, že většina problémů může být vyřešena. Bylo by to ale již velký výkon, kdyby se to podařilo, vzhledem k tomu omezenému času, který máme k dispozici v Evropském parlamentu. Děkuji také za vaše slova na začátku. Vy jste hovořil také o tom, že některé země spadají do starého protekcionismu, hlavně v automobilovém průmyslu. To je něco, proti čemu musíme skutečně bojovat, protože vnitřní trh to je určitá záruka, záruka eh, pro evropské fungující hospodářství. A to platí také převážně pro sektor dopravy. Také navazuji na to, co řekl eh, kolega Jařembovský ohledně 12-hodinové úpravy, tak jak byla formulována parlamentem. Jedná se o ten balíček eh, Kroš eh, Tikal. Co se týče eh, zpravodaje, tak si myslím, že by nebylo dobré, aby rada něco měnila, a to s ohledem na aspekt vnitřního trhu. To by určitě totiž snížilo efektivitu ale co se týče eh, přístupu eh, k této profesní činnosti, tak tady musíme být velmi přísní jako například co se týče provozovatelů poštovních autobusů a tak dále. Možná, že eh, paní Tykal také na to myslela. V každém případě musíme být přísní, co se týče přístupu k povolání, ale na druhé straně ti, kteří mají tento přístup, tak ti musí mít volný pohyb v rámci evropského prostoru. Euroviněta. Zítra se bude hlasovat o zprávě pana Rala v parlamentu. Existuje mnoho pozměňovacích návrhů ze strany jednotlivých skupin frakcí. A mě by zajímalo od vás, jak eh, to vypadá v diskuze na radě. Můžete nám říci, jak vypadají stanoviska na radě? My slyšíme mnohé, ale rádi bychom se vyslechli něco od pana předsedy této rady. My hovoříme eh, zatím pořád ještě o silniční dopravě, ale myslím si, že v následujících 20 letech se nebudeme starat jenom o zlepšení silniční dopravy, ale o dvě další věci jako například mořský prostor bez hranic. To je také podstatná věc a tady postupujeme příliš, příliš pomalu. Existuje mnoho naléhavých problémů, které musí být vyřešeny problémy mezi eh, celní zprávou, eh, mezi dopravou a mezi jednotlivými členskými státy. A potom eh, přejdu k ten, železniční sítě. To jsou projekty, do kterých plyne hodně peněz a jedná se o otevření tohoto trhu. Z čistě právního hlediska jsou ty možnosti dány, ale vy jste příliš nehovořil o tom, co chcete učinit, aby se celá ta věc dostala do pohybu, protože členské státy váhají to, co bylo rozhodnuto na evropské úrovni, musí být zrealizováno v praxi. A to je důležité, protože my potřebujeme železnici na to, aby přebrala část také nákladní dopravy. A co se týče bezpečnosti silničního provozu, s tím obsahově souhlasím. A ohledně práv cestujících, tady existují u železnice takové malé pokrůčky. A já si myslím, že e, u některých druhů dopravy, jako například u námořní, e, nemůžeme mít tak vysoké e, požadavky, ale v každém případě nejde o to, aby byl trh zkreslován. To není možné. Doufám, že se vám podaří lecos během vašeho předsednictví dotáhnout do konce. Přeji vám hodně úspěchu a také hodně odvahy do této následující eh, legislativní periody. Děkuji. Pan Krama. Pane předsedo, já bych vám také chtěl eh, poděkovat za vaše slova a za to, že doufáme, že budeme dobře spolupracovat. Máte eh, před sebou skutečně důležité úkoly a my vám vyjadřujeme naši podporu. My jsme v Evropské unii udělali určité šetření, že kofinancování ze 60 plyne do e, silnic a ze 40 do železnic. My e, tady máme skutečně velké problémy máme v pohraničních oblastech celou řadu tras, které vůbec ještě nefungují. Nám jde o to v budoucnosti, aby 40 možností spolufinancování plynulo právě do železnice. Ale zatím se to blokuje v radě a já vidím mm, Ptám se vás, máte možnost, aby pro kofinancování došlo k určitému usměrňování v dopravní politice? Za druhé, euroviněta. Tady existovala diskuze, jsou tam různé názory, ale chtěl bych říci jednu věc. Tady se jedná o snižování privilegií. Železniční doprava byla privilegovaná a to z toho důvodu, protože za každý eh, eh, kilometr vybílala. Eh, peníze například pro nákladní vozidla od 12 tun nahoru. A víte, že Slovensko má eh, největší eh, zatížení železniční dopravy, ale eh, nejmenší, eh, co se týče silniční dopravy. Takže si myslím, že to je špatné, protože my chceme přeci ze silnice přejít na železnici. A eh, to je důležité i s ohledem na klima. a já jsem to o tom hovořil tak často, a někteří nejsou schopni to pochopit. Co se týče práv cestujících, eh, ta platí skutečně vynikajícím způsobem u železnice, protože tam je přesně stanoveno očkodnění v závislosti na hodinách. Od roku 2010 by to mělo začít platit, ale víte, že některé členské státy eh, chtějí eh, využít možnost prodloužení Zpráva Duchamp, o tom jsme již hovořili. Já se ptám, zda sdílíte také stanovisko komise, že nákladní doprava měla mít prioritu v několika sektorech. My jsme tady skeptický, skeptičtí i v našem výboru jsme odmítli eh, jednotný dopravní režim, protože existují přeci různorodé režimy. A také nová studie v rámci studie týkající se gigalinerů, těch monster traků, tak tady by mě zajímalo, zda ty monster traky nebo ekotraky tady někdo říkal. Nevěřte tomu, prosím. Jaké máte stanovisko k tomu? Zajímalo by mě, jak se v radě budete zasazovat o to, aby skutečně zastával stanovisko parlamentu, že tyto by neměly být povoleny. Také Eh, mořské jednotné Evropské moře, to přeci ani nemáme v Evropě. To vždycky závisí eh, na těch státech, které leží u Severního moře, u Baltického moře. Já si myslím, že by bylo dobré, aby jsme napřed měli evropský námořní prostor. A poslední bod je takový koníček. 20 eh, let od padnutí od železné opony padlo. A já si myslím, že by bylo dobré, aby jsme eh, pokračovali v této kultuře, aby v, tom, v tomto roce si připomínali tyto věci. Děkuji. Κύριε Υπουργέ, η αναφορά σας ότι η πολιτική σας καριέρα άρχισε με την πτώση του σιδηρού παραπατάσματος, όπως ισχυριστήκατε. Tak eh, já pokud jde o eh, tu železnou oponu, jak jste o tom hovořil, tak eh, samozřejmě je zřejmé, že fáze, ve které v současné době jsme, je zcela rozhodující. Máme hospodářskou krizi, finanční krizi ve všech 27 členských státech, takže teď nejsme rozděleni. Hodně to působí na všechny oblasti hospodářství, zejména v oblasti eh, dopravy. Doprava je jedna z oblastí, které jsou strategicky důležité pro národní hospodářství evropských zemí a zejména pro obyvatele 27 členských států. Vy jste hovořil o tom, jak důležitá je bezpečnost silničního provozu? Samozřejmě to je důležité téma, tam máte pravdu, ale můžeme hovořit eh, o bezpečnosti eh, silniční dopravy například, ale když se podíváte na eh, příslušné návrhy, tak a vyjmete ty samostatně výdělečně činné z jejich působnosti, tak je zřejmé, že oni můžou pracovat 80 hodin. Eh, v týdnu, takže to je nebezpečí pro veřejnou bezpečnost potom. My v současnosti o tom neustále hovoříme. Komise se sice snaží, ale je zřejmé, že ještě jsou tady otevřené otázky. Také to platí pro eh, námořní dopravu. A eh, nemůžeme za to my. Za to můžou ostatní. Nejenom rada, ale i e, v námořní přepravci, rejdaři, protože oni samozřejmě se nechtějí e, postavit za nová e, opatření posilující bezpečnost. To rozhodně ne. Takže mám na, když už na to mám možnost poukázat, tak to dělám. Potom pro nás je velice důležitá další oblast a sice vnitrozemské vodní cesty. Nejnovější zpráva z Evropského parlamentu pochází z výboru pro vědu z roku 1999. Byla zveřejněna o tři roky později. Takže teď už prakticky deset let nemáme žádný instrument pro to, abychom eh, se mohli orientovat v takto politicky eh, eh, citlivé otázce. Nemůžeme sledovat, jak se politicky prosazují rozhodnutí, která padla v, tomto, eh, eh, v této oblasti. Pane ministře, my jsme eh, mnohokrát žádali komisi, radu a přístup, další příslušné orgány, aby konečně zveřejnili své informace o této oblasti. Každý měsíc, každý rok to děláme a nic se neděje. Pořád nemáme informace. Žádné rozhodnutí konkrétně nepadlo o této věci. My prostě potom Mm, nemůžeme dojít k nějakým kloudným závěrům. Jde o to, eh, že je třeba spolupracovat s příslušnými úřady. Jinak to nepůjde. A potom ještě další nedořešené věci, to je poslední věc. Eh, je zřejmé, že eh, to jsou ty věci, které souvisejí s životním prostředím. Ty věci, které souvisejí s eh, životním prostředím, musí být naší nejvyšší prioritou a musí být předmětem naší debaty. Nemusíme se nic předstírat. Je zřejmé, že teď jsme před koncem volebního období tohoto parlamentu a eh, pokud můžeme ještě vůbec něco zbádnout ve zbývajících měsících, tak je toho eh, velice málo, takže se opravdu musíme pustit do práce velice intenzivně. Děkuji. il eh, giro relativo ai coordinatori di gruppo, quindi se il Ministro intende non possiamo benissimo dargli una decina di minuti per un primo giro di risposte, poi... Deset minut na první kolečko odpovědí a pak bude další kolečko otázek. Takže teď bude příležitost dát odpovědi. Hezký dobrý den ještě jednou. Eh, když jsem vás vyslechnul takhle všechny, jak jsem si vzpomněl na to, jak je to bylo, když já jsem seděl v parlamentu České republiky, musím říct, že jsem si připadám, jako bych byl doma. Protože ta různorodá názorovost je přeci absolutně evidentní. Eh, nevím, odkud to vzít. Snad začnu od toho, od toho balíčku, i když nejprve poděkuji určitě za po pochvalu těm českým autům, ale vy všichni dobře víte, že z velké části je to evropská koprodukce. Prostě tam spolupracují všechny státy v této oblasti, a to nejenom v oblasti automobilové dopravy, ale i té, i té železniční. Možná společně přispějeme tomu, že té spolupráce bude víc, že nebudeme stahovat různé výroby, ale naopak motivovat ekonomiku k tomu, aby vy, eh, vyráběla. Tomu balíčku rada v radě bylo velmi složité najít koncenzus. Řada z vás to tady akcentovala, že, že nezávidí tu pozici eh, předsednictví, že v radě je to složité, je nutné hledat eh, cestu, jak, jak zní ven. V oblasti kabotáže ji rada hledala velmi, velmi dlouhou dobu a myslím si, že dospěla k svému názoru. Očekáváme od vás nějakou střícnost, také hledání, hledání společné řeči, tak jak já vím, jak eh, pan, pan eh, poslanec Groš, tak paní Cikau, protože jsme v kontaktu je té neformální diskuzi na toto témata, že snad budeme mít naději najít eh, ten definitivní kompromis, i ve vazbě možná například řešení kompromisu někde v oblasti té 12-hodinové eh, pracovní 12 eh, hodinové pracovní doby. Možná tudy, nevím jestli toto, ale nějaký kompromis najít této oblasti, tak aby jsme se posunuli dál, je v zájmu si nás všech, možná k tomu bude prostor. Eh, co se týká euroviněty, velmi se těším na diskuzi vaší a definitivní rozhodnutí, kudy se vydáte, protože zvládnout během zítřka dnešního večera diskuzi na tohle téma a zítra rozhodnout o 561 pozměňovacích návrzích nebude jednoduché. Pro nás jako pro radu bude velmi důležité, z jaká bude pozice Evropského parlamentu. Jste pro nás významným partnerem a jsme velmi zvědaví na to, s čím půjdete takzvaně na trh. Co bude vlastně výsledek vašeho e, rozhodnutí, protože to víceméně i předurčí směr, který, o kterém, nebo jakým bude diskutovat rada e, ministrů na tohle téma. Takže skoro bych řekl, v tuto chvíli je míček na, na hřišti Evropského parlamentu ale neznamená to, že bychom se zříkali jakékoliv debaty k tomuto tématu. I my, my ji povedeme, jsme eh, zvědaví, jak to dopadne u vás. Ta otázka pro nás, eh, pro jednotlivé členy rady vůbec není jednoduchá a je zbytečné. Asi bych vám tady opakoval vše, co konec konců z domovu znáte. Eh, důraz na práva cestujících. Tomu rozumím bude o tom diskutovat rada zcela bezpečně dojdeme, věřím, k nějakému závěru, byť nebude jednoduchá. Ty detaily jednotlivých právních úprav jsou složitě implementovatelné a víte sami, že to právo v Evropské unii je velmi složité. Přesto to není oblast, které bychom se chtěli vyhnout a, a chceme, se jí, chceme se jí věnovat. Jednotné nebe. Jednotné nebe, tam aspoň z toho, jak to vypadá, mám pocit, že se naše stanoviska velmi zbližují. Bylo uděláno velmi mnoho práce vámi i, i e, komisí a máme, myslím si, že máme šanci dojít e, k nějakému závěru ještě během tohoto předsednictví a e, je to otázka jenom vůle poslanecké sněmovny Evropského parlamentu, Evropské komise. Zdá se, že ta vůle je, bude jenom, jenom na nás. Času, času mnoho nemáme. Pokud se týká, co jsem zapomněl, abych, abych vás nikoho nevynechal, um, ehm, očkodnění a že členské státy chtějí prodloužení, myslím, pan Kramer se ptal ehm, Přiznám se, že jsem ve funkci krátce pár dní, skoro se dá říct, takže o detailech této záležitosti příliš nevím, nicméně eh, z otázek, na které třeba tady nezbude čas, jsem připravený vám případně písemně zprostředkovat odpověď nebo se s vámi sejít, pokud o to budete mít zájem. Diskuze na téma železnice a silnice, to nevím, jak dlouho bychom mohli mluvit na tomto slyšení nebude dostatek prostoru. Já jako bývalý hejtman jsem tohle, ten, tuto disproporci řešil dnes a denně, protože to je pro nás klíčové v oblasti v kongescích železnice je správně, ale zase najít způsob, jak těm kongescím od, eh, odlehčit, jak, jak připravit legislativu, aby něco takového mohlo být, jak, jak, protože víme, že prostě doprava je krví každé země v okamžiku, kdy nejsme schopni převážet eh, zboží a zásobovat a řeknu, Eh, uspokojovat služby obyvatel, je to pro nás špatné. Takže obávám se, že tuhle záležitost nikdy definitivně nevyřešíme, nicméně mluvit o ní musíme a pokud jsme schopni se na čemkoliv sjednotit, pak to udělejme. Pan tu se, ať bych to neskomolil, pomlouvám se, jestli jsem to eh, jméno vyslovil špatně. On říkal, krize nás spojuje. Mně se to, ten výraz moc líbil protože tam je méně prostoru pro politikaření a více prostoru pro eh, táhnutí za jeden pro vás. Protože ta odpovědnost je najednou větší. Už to není, že žijeme v zemích, kde ten růst je 5-6 ale eh, vidíme sami, co se děje s našimi národními rozpočty, známe veřejné rozpočty obecně a víme, že s tím musíme něco provést. Evropský parlament je ta správná půda pro to, aby jsme s tou, tou záležitostí pohnuli. Proto akcent na některé konkrétní eh, projekty, ať už v oblasti toho Marka Paula Eh, které jsem tu zmiňoval, či, či jiné oblasti TNT eh, nad 500 milionů euro a, a podobně. To jsou všechno oblasti, které bychom eh, podporovali zcela určitě každý podle svých možností, protože si, jsme si vědomí toho, že investice je-li připravená, má svůj velký efekt. Krize by nás měla sjednotit. Věřím, že tomu bude i tak u vás zítra v parlamentu, až budete hlasovat o eurovinětě. Děkuji vám za pozornost. Monte, grazie. Děkuji. Skvěle. A zdá se, že se nám hlásí ještě devět, devět žádostí o dotaz, takže každý dvě minuty. Jinak to nestihneme. Prosím, přidržte se tohoto časového omezení. Pan Marinesku, prosím. ministr. Děkuji. Děkuji, pane předsedo, vážený pane ministře, děkuji za vaše slova a děkuji také za tu pozornost, kterou jste věnoval dvěma zprávám, které jsou důležité pro parlament. Děkuji také za váš úmysl, že tyto dvě zprávy by měly být ukončeny během prvního člení. My jsme leco z parlamentu eh, posunuli, a to z toho důvodu, eh, protože bylo řečeno, že si přijete, přijete více času pro to, aby to bylo vše zakončeno v prvním čtení. My jsme stínovým zpravodajům, komisi, eh, také radě tento postup schválili, ale mám dvě připomínky. Za prvé, tento balíček musí zůstat balíčkem. Dvě zprávy musí být schváleny současně. Nelze, aby zpráva o EASA byla posunuta. Chceme, aby se o ní také hlasovalo. A druhá připomínka, existují názorové rozdíly mezi námi a mezi radou. A ty se týkají následujícího. Co se týče Single Sky, tak Evropský parlament ho chce uskutečnit co nejdříve. A takovým způsobem, aby byla zaručena maximální bezpečnost. Některé změny rady bohužel vypadají tak, že členské státy si přejí, aby zůstaly rozpolceny, aby zůstala zachována stará privilegia. A není k bezpečnostní agentuře. Chceme, aby ta byla skutečně silně zapojena do procesu při kontrole a e, rozdělení kompetencí a také při monitoringu členských států. Ale členské státy se bohužel snaží zase získat kompetence, které byly přiděleny agentuře a zachovat si prostě e, určité činnosti sami. Prosím, zasaďte se o to v radě, o to, co chceme my v našich zprávách, a to je bezpečnost leteckého provozu a samozřejmě také jeho efektivita. To je důležité téma. Důležité nejen pro ochranu klimatu, ale z toho důvodu, aby letecký provoz byl co nejefektivnější. Členské státy mají také přeci zájem na bezpečnost leteckého provozu a na uskutečnění European Single Sky. Ano, děkuji. Vy jste stínovým zpravodajem pro jednu z těchto klíčových otázek. Nechám vás tudíž hovořit trochu déle. Pan Lechtfried. Děkuji, pane předsedo. Pane ministře, budu pokračovat v tom, co řekl kolega eh, Maninesko. My jsme měli velmi zajímavé rozhovory a vidím, že skutečně musíme mít balíček jako takový a musíme postupovat rychle. Ale dnes máme takovou domněnku, jako že Rada téměř polovinu tohoto balíčku rozšíření chce vyškrtnout, což znamená, že některé části balíku komise by měly být vyškrtnuto. V tom případě to znamená, že to není zpráva o EASA, ale že je to vůbec něco, co nebude dobré. Nedojde-li skutečně k rozšíření kompetenci agentury pro bezpečnost leteckého provozu, tak nemá cenu vůbec nic dělat. A to z toho důvodu, když to nechtějí členské státy, tak to nemá cenu. A já chápu, proč některé členské státy eh, se nechtějí smířit eh, tady s touto rozšířenou pravomocí. Ale když chceme mít jednotné bezpečnostní standardy v Evropě, tak eh, musíme konat a snažit se dojít takovému názoru, který je smysluplný. A nyní k eurovinětě. Já se budu snažit se zapojit do té diskuze po tom, co jsme skutečně už se seznámili s tím traumatem, který má pan Jařembovský. Já sedím poněkud na té druhé straně v tomto plénum, ale nechci se pouštět do této diskuze, to by vedlo příliš daleko. Konkrétně se ptám, v čem jsou ty velké rozdíly mezi jednotlivými členskými státy? Které státy chtějí tuto vynětu, které ji nechtějí, které leží uprostřed? A má třetí otázka. Pan kolega Kram se na něco zeptal a vy jste to nezodpověděl. Týka, to byla otázka o těch gigalinerech, o těch obrovských eh, nákladních vozidlet. Já vycházím z toho, že to, na čem jsme se dohodli minulém roce, by mělo platit. A teď se ptám, co se vůbec nyní děje? Děje se vůbec něco? A jak si myslíte, eh, jaký postoj má rada v této věci těch gigatrakrů? Děkuji. Děkuji, pan Kustače. Dvě minuty. Uh, Děkuji, pane předsedo, pane eh, ministře Bendle. Vy jste řekl, že eh, jste z jedné z deseti eh, nejhužších regionů Evropy. Hovořil jste o tom, že musíme jednotlivé překážky odstraňovat. Když budeme brát vážně Lisabonskou strategii, tak to neznamená, že se eh, musíme snažit také se vyvarovat dopravy, která je eh, nezbytná. Máme celou řadu dopravních teků, které jsou redundantní. Já si myslím, že tady bychom měli začíst. A vy jste také hovořil o otázce bezpečnost dopravy. Jedno konkrétní doporučení. U nás v severní Itálii na určité úseku dálnice byla vyslovena zákaz předjíždění nákladáků a to vedlo k tomu, že došlo ke snížení dopravních nehod o 30%, čili to je doopravdy takové účinné opatření. To byl jeden příklad. A nebo když se nám podaří nákladní přepravu přeložit ze silnice na železnici, tak jde o to, aby i ty staré vlaky zmizely ze železnice a abychom více diskutovali do e, vozů. A e, v Itálii e, jezdí ještě hodně, hodně starých vlaků na železnici a z toho důvodu to vyvolává odpor protože cestující jsou proti e, těmto starým vozům, hlavně v údolích. A poslední, komisař e, e, Tajany řekl, že stará konvence by možná mohla být blokována, ale my doufáme, že ne, že konečně po deseti letech by mohla být schválena. Děkuji. Pan Duchamp. Děkuji za slovo, pane předsedo. Eh, já bych chtěl nejprve protestovat proti názoru, že tady máme eurovinětu a pan Jaržembovský s ní má nějaký problém. Tak to zcela určitě není. Eh, zatímco náklady spojené se zavedením euroviněty jsou neoddiskutovatelné, tak o těch přínosech, zejména pokud jde o eh, přínos omezení CO2, můžeme velmi diskutovat a nyní tedy, pane ministře, bych vám rád eh, položil jeden dotaz. Eh, Evropská komise eh, předložila nedávno návrh nařízení, kterým chce zlepšit konkurenceschopnost železniční nákladní dopravy. V tomto návrhu je však celá řada třecích ploch. To se projevuje také v tom, že řada členských zemí má vůči tomuto návrhu podstatné výhrady. Eh, domníváte se, že v rámci českého předsednictví mm, zorganizujete nějakou politickou iniciativu, tak aby se podařilo najít vhodný kompromis? la domanda, Ano, tuto otázku necháme zatím otevřenou. Dziękuję bardzo panie przewodniczący. Panie ministrze, z taką osobistą sympatią do pana wręcz wysłuchałem państwa. Pane předsedo. Já jsem, pane ministře, poslouchal eh, to, co jste říkal, s velkým zájmem. Protože se skutečně chýlí konec našeho volebního období a svým způsobem eh, pak zůstanete o samotě, protože pak budeme muset řešit něco jiného, ale krize tu zůstává. Takže pozemní doprava, silniční doprava, budete eh, to řešit také, také eh, aerolinie. Tam očekáváme, že krize také udeří. A je tu i samozřejmě hrozba různých eh, havárií. To, ta, to samé se týká i dopravy železniční. Svým způsobem budete bez parlamentu, protože za parlament se tím nikdo zabývat nebudete. Budete tak trošku eh, ponecháni na holičkách. A další eh, otázkou je koridor mezi Českou republikou, Polskem a Švédskem. To má, má propojit tento region s jihem Evropy. Eh, vyjádříte jasně podporu této iniciativě a ještě vám děkuji za vaše slova, že výdaje na, do infrastruktury mají velký význam, zvláště v období dnešní krize, ale přitom má země chce tato, eh, tyto výdaje omezit. Pane ministře, já bych se chtěla vrátit eh, k otázkám silniční bezpečnosti. Cíl eh, pro rok 2010 bylo snížit eh, počet takovýchto eh, přeprav na silnici. Já se ptám, jak se eh, vám chce podařit docílit tohoto cíle. A ptám se přesněji, jaká je strategie, aby jste našli nějaký postup textu 17. 12. 2008, který byl v tomto dnu schválen v parlamentě. Vím, že existuje také nějaký problém v radě ministrů ohledně tohoto textu. Ptám se vás, jak chcete postupovat dál. Děkuji. Sí, en primer lugar, eh, excusarme por haber... Děkuji. Na úvod se chci omluvit za pozdní příchod bylo to kvůli tomu, že se spozdil let. A pane ministře, já chci říct, že ne všichni se, máme stejný názor na eurovinětu, eh, ale každopádně Evropa je velice rozmanitá a bez intermodálních alternativ je to problematické. Musíme počítat i s alternativními návrhy. Já jsem samozřejmě vděčná za úsilí pana Kadravího Eh, za snahu najít nějaké řešení. A pokud jde o zahlcenost dopravy a zácpy, tak se chci zeptat, jestli, to řeši, jestli je jasné, k jakému řešení směřujeme a jestli to vyřeší i otázku budoucí právní nejistoty. Ještě k projektu Single Skies. Vzhledem tomu ze Španělska, tak my chápeme problémy, kterým rada musí čelit s některými byli, my chtěli jsme do, tam do toho dostat některé doložky týkající se bezpečnosti dopravy, ale byly tam nějaká zdržení, nevím, jestli to souviselo se sekretariátem rady. Každopádně tam byly nějaké komunikační problémy, ale zkrátka šlo o určité klauzule, které měly řešit naší otázku v kontextu Gibraltaru. A my bychom to rádi dostali do dalšího, v další verze tohoto textu. Eh, chci se zeptat, jestli zohledníte postoj parlamentu k této otázce, a nebo ne. A pokud jde o silniční bezpečnost, eh, zpravodajka paní Forby, tam by mě zajímalo, co se s tím bude Eh, dít s tímto návrhem, protože když čtete ten celkový program českého předsednictví, tak ehm, na tomto poli mě to zklamává, protože jediné, co je tam o silniční bezpečnosti, je ten návrh eh, nového akčního programu od roku 2012, ale není tam žádné třeba předchozí zhodnocení eh, plnění cílů a ehm, cílů členských států do roku 2010, které měly snížit počet úmrtí na silnicích na polovinu. Chci se zeptat, co české předsednictví chce dělat, pokud jde o směrnici o přeshraničním udělování pokut. To už je eh, na stole. Parlament eh, přijal řešení v prvním pilíři, to znamená komunitární řešení, a v radě. Z rady ale slyšíme, že by to mělo být ve třetím pilíři, ale to přece není možné. Třetí pilíř se eh, dle mého názoru k tomuto nehodí. A každopádně bylo by to úplně jiné, kdyby byla ratifikována eh, ústavní smlouva. Já chci vás požádat, pane ministře, jakožto někdo, eh, někoho, kdo je nový a kdo má určitý odstup od předchozích problémů, tak vás chci vyzvat a podpořit tom, abyste byl co nejvíce odvážný a abyste se snažil hájit i postoje parlamentu. Děkuji. Groš. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat předsednictví za spolupráci a také za schopnost kompromisu, hlavně v, během trialogu. A to si myslím, že bude důležité v následujících měsících, tak aby se nám v tom silničním balíčku eh, podařilo lecos prosadit. Dva body. 12-hodinová úprava, to je pro nás důležité. Důležité je, že také byla vypracována studie a že jsme toho názoru, že ta nemá co dočinění se silniční bezpečností ale ta má co dělat víceméně s profesní povolením. To je jedna věc. A druhá věc, celá krátce jsem proto, abychom byli konzistentní. Na jedné straně omezujete trh v oblasti kabotáže. Paní Cims poněkud říkala, že jsou tady rozpory a UK je zase pro silnou regulaci a za omezení trhu. Jak vidíte, tak celé země náhle mění svůj názor, ale hledně na to, vy jste pro omezení z toho důvodu, protože to musíte udělat z titulu, z mandátu rady. Vím, že sám zastupujete asi jiný názor, ale podle mého názoru bychom měli dát určitý symbol do budoucna. My nemůžeme dnešní trh omezovat a vázat něco na určitá kritéria. Eh, parlament několikrát řekl a zdůraznil, že existují takzvané eh, fiktivní pobočky a že ty by, fiktivní filiálky, ty by měly být zakázány, protože to jsou firmy, které se usazují v těch zemích, kde eh, z fiskálních důvodů dochází ke zkreslování eh, trhu. Když na jedné straně říkáme, omezme kabotáž, abychom se vyvarovali z kreslení trhu, ale na druhé straně umožníme tady tyto takzvané falešné filiálky, tak to není správné. Samozřejmě nemůžu od vás očekávat odpověď dnes. Jenom bych chtěl říci, že je to globální téma, které zapadá do té diskuze, protože ním nemůžeme zastupovat teorii, když řekneme, že předběžně chceme chránit trh a na druhé straně necháme eh, trh otevřený. Lucembursko je měsíc sice zajímavá země, ale prostě eh, když si uvědomíme, eh, kolik nákladáků se vejde do jedné fiktivní schránky, tak to je poněkud divné. To je prostě pro mě už důležité. Když omezení, tak musí být eh, jednoznačná. Co se týče těch velkých eh, traků, tak my jsme to nechali v zásadě subsidiarity podle zásad bezpečnosti a podle infrastruktury. A každá země rozhodne u těchto mega tracích. Já nevím, jestli jsem na něco nezapomněl, ale alespoň parlament nikdy nebyl proti, ale řekl, že to spadá do zodpovědnosti jednotlivých členských států. Děkuji. Klude, la lista di intervento je Stockman. Pan Stockman jako poslední. Děkuji, pane předsedo. Já chci hovořit o ještě dvou různých tématech, o kterých jste se také zmínil. Řekl jste, že v krizi bychom měli držet dohromady. Proti tomu samozřejmě nic nemám, ale krize má také aspekty pro naše zákonodárství, kterými se zatím ještě nezabýváme. Poukážu na dva. Mm, pro vás je důležitý projekt Marco Polo a já eh, bych chtěl říci, že s návrhem komise budeme eh, souhlasit, i když prostě eh, zdvojení subvencí a tak dále, vznik nové agentury. To je skutečně hodně a hodně věcí, ale prosím, když bychom měli mít šanci eh, hovořit potom o Marco Polo 3 velmi důkladně, tak je dobré mít analýzu. Ale jedna věc nepadla. V krizi krizi máme následující dopady dochází ke snížení silničního provozu a přepravy zboží na silnici, ceny se snižují a v krizi některé projekty, kde se týká které se týkají víceméně přemístění dopravy ze silnice na železnice, vůbec nemohou být provedeny protože musíme napřed definovat tu krizi a potom tyto projekty musíme definovat a nebo je přerušit tak, aby nepadly v vniveč úplně. To je jeden bod. A druhý bod, co se týče regulace slot, tak 11. Eh, září anebo u SAT eh, jsme některá pravidla stanovila mimo provoz, protože by bylo špatné, kdyby letadla, která mají také ninčí provoz, musela obsluhovat sloty, a měla by prostě prázdná nebo poloprázdná letadla, ale e, vzlétala by kvůli tomu, aby vyplnila prostě ten slot, který má určitou fiskální hodnotu. A e, to by bylo špatné řízení krize. Možná, že by bylo dobré, aby v diskusi s komisí se zdavívali i tímto, že potřebujeme pozastavení tohoto pravidla lůze. A to jsou prostě takové dopady, které má krize i na naše programy pro podporu, pro subvence. Jinak vám přeji také hodně úspěchů a vy skutečně máte před sebou velmi angažovaný program. Někdy žasnu, protože komise dělá jedno nařízení za druhým bez rytmu prostě voleb, aniž by brala zřetel vůbec na naše volby. A teď prostě například jsou na řadě taková důležitá téma, jako například poplatky za bezpečnost dopravy a tak dále. To jsou prostě věci, které nejsou tak dobré, ale bohužel se to týká až i vás, protože vy máte před sebou obšírné balíky, na které se člověk nemůže vždy úplně dobře připravit. Hodně úspěchu a podívejte se prosím na ty dva body, o kterých jsem hovořil. Děkuji. Eh, Děkuji. Takže tím jsme eh, vyčerpali eh, seznam zapsaných řečníků a já jsem si jistý, že jsme panu úřadujícímu předsedovi dali příležitost, nebo dáme ještě mu příležitost eh, vyjádřit se k celé řadě eh, projednávaných otázek. Samozřejmě někde tady existují i v našich vlastních řadách značné spory. Na začátku mu říkáme, aby se eh, zaměřil na několik témat a teď sami na něj vysypeme spoustu různých pobídek a námětů, takže to bude těžké asi, abyste všechna pojednal, ale jsem si jistý, že to zvládnete. Děkuji, pane předsedo. Já se budu samozřejmě snažit vyhovět všem dotazům, kde nebudu schopen, tak to eh, férově přiznám, případně eh, odpovím dodatečně. Já to zkusím vzít po jednotlivých tazatelích, eh, kdybych komolil jména, velmi se za to omlouvám, vím, že je to neslušné, ale někdy s tím má člověk s češtinou problém. Pan Marinesku mluvil o potřebě jednat společně o jednotném nebi a o EASE. Eh, my jsme potřebovali čas právě k tomu, aby jsme byli schopni jednat o obou těchto tématech najednou a v tuto chvíli to vypadá, že právě toho budeme schopni, že proto ten čas, za který velmi děkujeme, eh, jsme potřebovali k tomu, aby jsme ty komplikovaná témata, která uvnitř toho, toho byly, aby jsme byli schopni strávit a říct si, že, že obojí, že jedno od druhého oddělit je, je špatně, že chceme jít e, společně a zdá se, že v radě na to e, existuje společný názor. E, co se týká e, pana, pana kolegy Lajch omlouvám se. <laughs> omlouvám se. Uh, nejdřív těm trailerům. On to už částečně řekl pan poslanec Groš. Uh, bylo to ponecháno na členské státy a je na nich, jak si s touto legislativou poradí a s, s, tím, s touto problematikou, která je jedno, není jednoduchá. Možná jednou se dostane i na úroveň Evropského parlamentu a rady s tím, že se bude hledat nějaké řešení v celém evropském kontextu, nicméně v tuto chvíli je to takto, je to pro všechny velmi citlivé téma, myslím, že eh, také vnímáte. V čem jsou konkrétní rozdíly eh, v eurovinětách? Ono to zaznělo už v té vaší debatě. A eh, ten největší nebo jeden z pomenovaných rozdílů je vnímání jednotlivých zemí, kteří, které jsou transitní, je jiné než vnímání zemí, které transitními nejsou a jsou někde na okraji. A najít tu společnou řeč v tomto ohledu, aby věděli, že, že se hledá společný jmenovatel. Tam někde je ten, ten zásadní, asi největší problém, co se eurovinety týká. Uh, tak, eh, koridory. Pan šer. Eh, jsou pro nás, my plně souhlasíme s tím materiálem, který tam je. Koridory jsou pro nás eh, téma velmi důležité, čímž odpovídám zároveň i ostatním. Je to pro nás eh, mm, velmi, velmi důležité téma, zvlášť v současné době. Ona mobilita obyvatel, i v té situaci ekonomické krize je pro nás, pro všechny vnímaná jako potřebná, tudíž eh, i, i ta nejenom, řeknu, horizontální trasa sever-východ, ale i, i teda eh, západ-východ, ale sever, sever oběma směry je pro nás nutné jít. Já jsem to zdůrazňoval i v, té, v tom svém úvodním projevu. Eh, pan poslanec Duchoň On se ptal na konkurenceschopnou síť železniční nákladní přepravy. Plně podporujeme ten materiál, jsme si vědomí, eh, ale rizik, která se týkají osobní eh, dopravy. A, takže pokud neohrozí eh, osobní dopravu, jsme připraveni ten materiál podporovat. Ta podmínka je důležitá, je třeba vnímat i oblast osobní dopravy koridory sítě TNT, říkal pan kolega Liberacky, správně, budete eh, bez poplatků bez první čtení. To jsem si asi možná špatně napsal. Paní Fure, ale i paní Senderová se ptala na silniční bezpečnost. A víceméně obě narazili na otázku té dodržování pravidel bezpečnosti přeshraniční velký nebo významný kompetenční spor, který mě v tuhle chvíli asi nepřísluší komentovat, který bude muset být vyřešen mezi, mezi oblastí dopravy a mezi oblastí eh, vnitra a justice. Ten musíme vyřešit, aby jsme byli schopni k otázce, která je důležitá, není nedůležitá, považujeme ji za velmi důležité téma, ale bez rozhodnutí tohoto kompetenčního sporu. Myslím, že jsme, nejsme schopni příliš posunout dál. Musíme rozhodnout, která oblast o tom nakonec bude, bude tím majoritním nositelem tohoto tématu. Nechcem se mu vyhnout, je pro nás důležité. Čím dál, tím víc, protože tak, jak e, roste silniční síť po Evropě a zvětšují se počty kilometrů dálnic, tak tam mobilita zase lidí Eh, je, je prostě narážíme na, na tyhle problémy a jsme si to všichni plně vědomi. Eh, chceme se téhle, té, té problematice bezpečnosti věnovat i na našem neformálním setkání rady v březnu, v dubnu, v dubnu letošního eh, roku. pan Groš mluvil o té 12-hodinové úpravě myslím, že eh, vnímá dobře, dobře tu, tu pozici. Bude nutné najít nějaký kompromis, jak jsem říkal, jedna z možných variant, která se riskuje oblast kabotáž versus to eh, je versus 12 hodinové pravidlo. Jedna z možných, jestli to tak nakonec dopadne, eh, záleží na, na schopnosti se dohodnout. Fiktivní pobočky, to s tím se poperme všichni asi společně, protože to samozřejmě si jedno opatření vynutí druhé. Ten trh se pohybuje, sám budeme o tom i, i na radě zcela určitě diskutovat, protože eh, je to problematika, jak se vlastně vyhnout možná tomu, co, co eh, zákonodárce chtěl a to, co jste, to, co jste svým eh, usnesením kdysi sledovali. A děkuji i za, za pochopení v tom, že já jsem tady o to, abych hájil zájmy rady. Já tady nejsem jako reprezentant České republiky a českého předsednictví a proto e, musím hájit a budu hájit zájmy většinového rozhodnutí rady bez pohledu na to, e, co si myslí minister, český, český minister dopravy. Pro nás je toto velmi prestižní záležitost a chceme e, české předsednictví odstát se ctí. Marco Polo Hmm. Eh, klesá, eh, eh, pan, pan Stockman říkal, že klesá množství zboží přepravované. Velká pravda, potvrzuji, tudíž řada ekonomických projektů, která vypadala slibně, když se startovaly, protože oblasti dopravy jsou všechno dlouhodobé, dlouhodobé projekty v oblasti dopravy. V kdy přijde takovýto zásek, nepříjemný, nezaviněný přímo, někým konkrétně je to nepříjemné, ale je to otázka na politiku národních států a samozřejmě i politiku Evropské unie, do jaké míry se bude chtít interesovat v tomto této nepříjemnosti, protože to není jenom oblast dopravy, ale v podstatě téměř každá oblast, kde, kde se investovalo a plánovalo, tak, tak se s nějakou takovou nepříjemností musí, musí počítat. Eh, děkuji za to, za pozastavení udělování sletu leteckým společnostem. No, připomínku. Já myslím, že to je dobrý podnět, který eh, můžeme na radu vhodným způsobem eh, nebo radě vhodným způsobem interpretovat a využít ho při, při debatě. Myslím, že se tam doposud neobjevil, tak eh, bych se mu nebránil. A tak snad jsem odpověděl na všechny, pokud, pokud ne, jak říkám a znovu zdůrazňuji, Eh, cokoliv, nějakoukoliv písemnou otázku nebo zájem potkat se se mnou, ať už v Bruselu či v České republice, eh, jsem připraven. Rád vás uvidím. Děkuji vám za pozornost i za blídné přijetí. Mi pare che possiamo dichiararci soddisfatti per... Eh, Dobrá, takže Zdá se, že eh, obecenstvo bylo uspokojeno, eh, pokud jde o úroveň vztahu, které jsme teď navázali s českým předsednictvím eh, za náš výbor. My toho chceme udělat opravdu hodně, ale musíme si uvědomovat, že se eh, musíme omezovat eh, jenom na ty eh, podstatné věci, což je vnitřní rozpor, se kterým se neustále potýkáme. Myslím, že během tohoto pololetí můžeme dosáhnout určitého pokroku a jsem si jist, že úřadující předsednická země se bude moci spolehnout na to, že parlament bude postupovat stejně dobře jako za předchozí předsednictví. Chceme pracovat pro společné blaho a ve společném zájmu našich institucí. Já teď jenom vyprovodím pana ministra a potom budeme pokračovat.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 Please may the meeting come to order. We continue. Prosím, abyste se znovu usadili, budeme znovu pokračovat. Chceme teď tady hovořit a diskutovat s našimi ctěnými zástupci ze STOA, paní Bazí Pataky, pan Ekarawi a dáme jim slovo. Víme, že oni se vyjadřují stručně a věcně a my to potom stručně a věcně prodiskutujeme. Takže prosím o vaši zprávu o tom, co se děje a dělo. Nejprve dávám slovo paní Bazi Pataky. Děkuji, pane předsedo. Mým úkolem dnes je podat vám zprávu o dvou velmi zajímavých otázkách, které se řešily v rámci STOA. První je satelitní navigační program Galileo a pak alternativní možnosti pro silniční a leteckou dopravu. Co se týče té první záležitosti, tak ten program, ta diskuze, konference se konala 1. září 2006. Workshop byl zorganizován Evropskou Technology Assessment Group za STOA a moderoval to Ginter Heim, slavný profesor z Mnichova. A byly tam také experti na vysoké úrovni, kteří prezentovali své eh, názory na program Galileo. Z workshopu vzešlo jasné prohlášení o důležitosti tohoto programu a o významu uplatnění, z které z něj, aplikací, které z něj plynou. A také bylo poukázáno na to, že program Galileo může jít ruku v ruce s vývojem mobilních telefonů a internetu. 150 tisíc pracovních příležitostí může vzniknout právě díky programu Galileo a experti také očekávají, že tato marže může být eh, ještě eh, překročena eh, dalšími pracovními místy, které jsou na to navázány. do roku 2025 by globální trh pro satelitní navigace mohl zahrnovat několik set milionů eur ročně. Domnívám se, že vzhledem k tomu, že tento workshop byl organizován před dvěma lety, jsou tu některé velice důležité otázky, na které bychom dnes měli poukázat. První z nich je, že v průběhu té doby jsme vzhledem k tomu spoždění jsme se počítalo s instalací těch 30 satelitů, které mají sloužit pěti službám a že by to mělo být do roku 2010. Nyní víme, že to, kvůli tomu spoždění by to bylo až v roce 2013. Hovořilo se o tom na no, workshopu, se hovořilo o procesu těch udělování koncesí a všemi těmi, o všech těch problémech, které s tím souvisí. Hlavním tématem jednání bylo sdílení rizik. A bylo z toho zcela zřejmé, že část toho rizika by byla převzata soukromým sektorem. Například rizika související s, s tím navrhováním toho systému, s implementací, s překročením nákladů, tržní riziko, eh, ta odpovědnost třetích stran a další typy rizika. Vzhledem k tomu, že tedy toto byl jeden z hlavních bodů, které musely být, na základě kterých musel být změněn model financování Galilea. Časový harmonogram byl a nadále je stěžejní. A to nejen v souvislosti s implementací celého programu Galileo, ale také kvůli regulačnímu prostředí. Existuje mnoho způsobů uplatnění, které nejsou zatím regulovány. Například ty slavné veřejné eh, regulační služby, to jsou velice důležité věci, jsou tu také otázky ochrany dát a soukromí i tento problém eh, musíme nějakým způsobem vyřešit. A je tu i ještě další důležitý bod. Aby hladce proběhl přechod z jedné fáze na druhou, musíme si jasně rozdělit odpovědnosti a sdílení rizik mezi veřejným a soukromým sektorem. Tak tomu je v současné době s EGNOSem. A u EGNOSu tento problém nebyl stále ještě dořešen. Takže celkem za to se domnívám, že tento workshop byl velice přínosný a poukázal na některé obtíže s programem Galileo. Druhým tématem jsou alternativní technologické možnosti silniční a letecké dopravy. Ehm, tam to spolu organizoval Malcolm Harbour. A pokud jde o tyto varianty technické, tak těch existuje celá řada, která byla vyvinuta v posledních deseti letech. Některé z těchto technologií se již využívají komerčně, Ovšem nelze předpovídat, jaké technologie eh, nakonec zvítězí jako, eh, a budou na čele v Evropě. Snažíme se zatím vytvořit určitý katalog nabídek a přehled všech alternativních možností silniční a letecké dopravy. Jeden závěr, který můžeme vyvodit, je, že prakticky všichni experti se shodují na tom, že pokud je o diskuzi o alternativních palivech, tak v ní hrají roli tři faktory. Snaha utlumit využívání těch fosilních paliv, možné dopady klimatických změn a konkurenční výhoda. Já si myslím, že základní závěr celé zprávy a celé té studie je, že máme dobré příležitosti vyřešit tento problém té silniční oblasti, ale máme obrovské problémy v eh, té oblasti letecké. Situace je taková, že v leteckém sektoru existuje velmi striktní regulace a není proto snadné najít nějaká realistická řešení. Ty technologie obsažené v tom katalogu jsou všechny slibné ale všechny mají i své slabiny a svá úzká místa. Každá ta jednotlivá technologie má také určité problémy, aby vyřešila celkově problém poptávky po palivu v Evropě. Jinak mám celou řadu dalších informací. Pokud jste, abych něco upřesnila, tak se ptejte. Děkuji. Děkuji, vážená paní kolegyně. Předávám slovo dá. Prosím, máš slovo. Um, Děkuji. Já bych chtěl doplnit to, co řekla kolegyně eh, Pataky o těchto dvou projektech, o kterých jsme eh, si vyslechli několik slov. STOA vyvinula další dva projekty v oblasti dopravy. Jednak se jedná o studii o bezpečnosti tunelů, za prvé a za druhé se jedná o velmi zajímavou zprávu na téma budoucnost dálkové přepravy. Co se týče bezpečnosti tunelů, tak to je na výsost technická záležitost. Padaly tady příklady nehod eh, v tunelech od roku 1985. Existoval pokus provést analýzu týkající se výstavby a řízení tunelů. Účelem této studie bylo vytvořit určitý základ pro doporučení ze strany Evropy. Byla používána odborná literatura, znalosti znalců, ale potíž spočívá v tom, že informace o takovýchto nehodách nejsou na evropské úrovni evidovány. To nezjednodušuje situaci. V této studii byl vypracován určitý přehled o možných postupech ohledně analýzu rizika při výstavbě tunelů a ohledně dopadů, které by to mělo. Jedná se jak o prevenci, tak o využívání znalostí rizik při výstavbě eh, tunelů. Při výstavbě e, tunelů, to je jedna věc, ale druhá věc je rychlý průjezd vlaků takovými to tunely. A bylo řečeno, že právě pro takovéto situace by měla existovat společná analýza rizika. Tolik k tomu prvnímu projektu. A druhý projekt, ten byl dlouhodobý. Tady se jedná o dlouhodobé perspektivy pro dálkovou dopravu až do roku 2050. Postupuje se ve dvou fázích. Za prvé existovala diskuze a panel se znalci a potom došlo k důkladnému přeskumu toho, jak by mohl existovat udržitelný systém dopravy v roce 2050. Východiskem byly některé cíle. A cílem bylo, že chceme méně záviset na ropě a že chceme snížit emisi CO2 o 60 v tomto případě, což je řádné číslo. A zároveň chceme mít stejný přístup k dopravě. To jsou tři cíle, které musíme spojit pod jednou střechou. A na základě různých možných vývojů a jejich scénáří v Evropě jsme se snažili zjistit, jaká opatření jsou nutná k dosažení těchto tří cílů. Existují tři možné scénáře. Jeden scénář znamená dobrou a silnou Evropu, která bude rychle reagovat a bude investovat do vyspělých technologií. Druhá možnost to jsou různé porady, které probíhají relativně pomalu. A třetí věc vychází z toho, že všechno poběží úplně nejhůř, jak může. Hospodářství se nebude dařit a Evropa zůstane i nadále závislá na energiích, které budou dováženy mimo Evropu. To byly teda tři scénáře. A kladli jsme si otázku, co musíme udělat, abychom splnili této eh, tři cíle. Závěr. Pouze když budeme mít silnou aktivní Evropu, která bude investovat do výzkumu a vývoje hodně prostředků, tak bude nutné mít určitou směsici celé řady opatření. Neexistuje žádné patentové řešení, které by zajistilo dosažení těchto cílů. V této studii se říká, že musí existovat určitá směs opatření, například pobídkových opatření, opatření pro zavádění inovativních technologií a pro jejich podporu. A navíc z evropské úrovně je třeba udělat také něco proto, aby vznikly odpovídající trhy pro tyto technologie. Musí existovat pobídky, tak aby tyto technologie byly v Evropě zavedeny. Celkově si myslím, že má práce a kdo má zájem o, o tyto výsledky, tak má možnost si je přečíst, protože jsou poučné a také jsou vhodné pro politiku v tom případě, když chceme mít udržitelnou dopravní politiku. V každém případě musíme konat a to ve všech oblastech. Toť vše z mé strany. Jenom na závěr bych chtěl ještě říci, že my jako výbor pro dopravu bychom měli být do budoucna proaktivní. Hlavně v souvislosti s tím, co nám STOA nabízí. STOA má odpovídající rozpočet a možná, že bychom mohli více řídit to, co bude dělat STOA prioritně. Ale závisí to také na tom, že některé věci mohou ujít pozornosti z toho a my bychom se jim potom měli také věnovat, protože to patří k našim úlohům, úlohám jako parlament. Možná, že bychom mohli dát pár takovýchto podnětů. Děkuji. Pane kolego Kadávi, a teď se ještě hlásí kolegyně Tykau. Děkuji, eh, pane předsedo. Já bych eh, poukázala na to, že jsem se sama zúčastnila některých akcí toho. a to dokonce těch, které eh, se týkaly dopravní politiky. Hmm, bylo k tomu vydáno eh, řada zajímavých studií a já bych eh, chtěla uvést jednu věc. Prostřednictvím stoji bychom mohli investovat více do studií o inteligentních dopravních systémech a také eh, do studií o internalizaci externích nákladů. Tam bychom to mohli udělat více. Studie by to byly, které by potom mohly být základem eh, pro doporučení z našeho výboru. Děkuji vám. Děkuji, říká pan předseda. Já si opravdu myslím, že by uh, bychom měli poprosit eh, kolegy, kteří tady budou zasedovat od září, aby, eh, se, eh, aby dali hravy dohromady a zamysleli se nad tím, jaké novy, nové zprávy chtít odstoji. Myslím si, že to je dobrá možnost pro podkladová informace, abychom je dostali my jako poslanci tedy. Možná, že by to bylo dobré už to zařadit rovnou na pořad jednání prvního zasedání výboru pro dopravu v eh, září. Tím bychom se mohli, tam bychom se mohli seznámit a rychle bychom se mohli dohodnout na tom, eh, do jakých projektů eh, se pustit a potom bychom paní Pataky a pana Chadravýho mohli zase jmenovat, aby nás zastupovali, protože to zatím dělali dobře a měli, měli bychom o ně přijít. Chce se ještě někdo k tomu vyjádřit? nikoli, takže eh, bych poděkoval eh, paní Barzipa taky i panu Elka Dravému, eh, našim zástupcům na STOA za účast a uzavírám naše oficiální jednání výboru a hned navážeme jednání koordinátorů, takže prosím všichni, kdo nejste koordinátoři, tak svižně, nicméně samozřejmě spořádaně opuste místnost. Začínáme tedy za tři a půl minuty s jednání